Znovu zahajuji zasedání. Zápisy včerejšího zasedání a přijaté texty jsou k dispozici, jsou námitky. Nejsou námitky, tím je zápis považován za schválený. Frakce GUE NGL